¿no? Tak dobré ráno. Vítejte. Budeme mít naplněné dopoledne dnes. Máme takové choulostivé, důležité téma, evropský zatýkací rozkaz. Ale nejprve bych vám mám, mám pár sdělení. Včera, eh, co se týká implementace rozhodnutí ze zasedání Rady o výměně datilo, datiloskopických údajů mezi Evropskou unii a se Spojeným královstvím. Eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy byla stanovena na dneš, dnes a předložili jsme dva pozměňovací návrhy za EPP a jakožto zpravodaj se domnívám, že protože máme výměnu názorů s radou a s komisí a ne, ne, ne nebyla dána všechna vyjasnění, vše, všechno nebylo vysvětleno a rada v podstatě nedokáže říci, kdy kdy tedy vstoupí v platnost tato automatická výměna daktyloskopických údajů se, se spojeným královstvím. Ani vlastně, které členské státy v podstatě budou moci využívat tohoto systému už v roce 2020 před koncem přechodného období. Já jsem se ptal na podmínky, které budou uplatňovány po lhůtě, po 31. prosinci letošního roku, pokud jde o výměnu údajů se Spojeným královstvím a partnerství tedy. Jaké jsou ty scénáře, které jsou plánované? Takže já tedy požádám o přesnější informace, proto jsme se rozhodli odložit to hlasování a budeme čekat, až dostaneme více informací. informací. Takže po tomto sdělení přejdeme k bodu 8 našeho programu, který zde dnes máme. Je to tedy provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy. Spravodajem je kolega Javier Sarzalejos, ale začneme takovým pozadím této výměny názoru, kterou budeme mít dnes ráno. Jak víte, evropský zatykač je e, první nástroj vzájemného uznávání v trestním právu. Je to velký úspěch tím, že byl poměrně masivně implementován, ale také se prokázaly určité mezery v oblasti trestního práva. Je, jako konkrétně tedy určité problémy, domělé tedy problémy, co se týká definice toho, co je justiční orgán nebo ne. Potom také pokud jde o různý přístup ehm, pro právník, pro advokáty. Je potřeba se provést přeskum tedy uplatňování tohoto evropského e, zatýkacího rozkazu, tak abychom případně to pro, jak si posunuli ku předu. Takže dnes budeme zde mít tři experty, které jsme pozvali, které nám budou prezentovat eh, stav, a to je pan doktor Wouter van Balegoj, Balegoj, který je z oddělení pro posuzování celoevropského přínosu. Takže vítejte mezi námi. Ano, tam jste z DG potom Francisco eh, eh, Jiménez Villarejo, člen Eurojustu. A každý, a potom pan Zarcha, Zarzalechos, každý z vás tedy budete mít Eh, vyhrazený čas, abych 12 až 15 minut na prezentace, abychom potom měli dostatečný čas na diskuse se spravodajem a stínovými spravodají a ostatními poslanci. Ale nejprve si myslím, že bychom si měli vyslechnout našeho spravodaje pana Sarsa Lechose, takže prosím, máte slovo. Prezidenty. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já chci na úvod vyjádřit své poděkování všem těm, kdo eh, tady budou hovořit v našem výboru, zástupkyně komise, zástupce eh, dalších složek parlamentu, eh, kteří opravdu pracovali přímo v rekordně rychlém čase. Již jsem měl příležitost setkat se na první schůzi se stínovými zpravodaji k této zprávě. Již jsme měli velice zajímavou výměnu názorů. A je samozřejmé, že názory nejsou vždy zcela totožné. Myslím, že přece jen existuje společný prostor, ve kterém se můžeme dohodnout, co jde dále zlepšit a co je žádoucí u evropského zatykače. Eh, od schválení eh, tohoto rámce uplynulo už 18 let, od vstupu platno 17 let a to je doba, která nám umožňuje mít dostatečně velký odstup, abychom se zamýšleli nad tímto nástrojem a současně také je možné eh, posoudit všechny výhody, které vedly právě k tomu, že byl zaveden tento nástroj soudní spolupráce. Je to vlastně založeno na vzájemném uznávání, což je velmi důležitý princip Evropské unie a víme také, že vzájemné eh, uznávání ještě neznamená naprostá vzájemná eh, důvěra. Eh, musíme tedy přemýšlet o tom, že právě vzájemná důvěra to je naprosto základní kámen veškeré této struktury, veškeré této architektury, která by nás mohla dovést k eh, unii bezpečnosti, to znamená k vytvoření eh, jasnějšímu, bezpečnějšímu prostoru se zajištěním všech svobod. Eh, myslím, že eh, na rámcovém eh, rozhodnutí není nic naprosto nějak zásadně chybného či vadného je to nástroj, který je v pořádku. Ve svém provádění ovšem vznikly některé otázky, které jsou právě předmětem mm, této zprávy. Ve svém úvodu předseda našeho výboru už zmínil některé aspekty. Ano, jistě, hovoříme o otázkách, jako je e, dvojí inkriminace, dále otázka e, důvodu možného zamítnutí e, zatčení. Dále otázka spolupráce mezi soudy, právě to vytváření vzájemné důvěry a pak také stanovení konkrétních skutků a otázka platnosti trestních aspektů, to znamená vlastně eh, otázka trestných činů, u kterých není třeba ověřovat, zda jsou trestné v obou zemích. Eh, jsou tady i další nástroje soudní spolupráce, které se rozvinuly později a které dávají ještě soudním orgánům k dispozici celý rejstřík Ehm, širší rejstřík ehm, možných nástrojů, které mohou být i v některých případech vhodnější eh, pro spolupráci. Evropský zatykač předpokládá, že tady jsou různé, ehm, různé právní předpisy. My si uvědomujeme, že samozřejmě větší harmonizace by věci usnadnila. Ovšem Evropský zatykač ve svém rámcovém rozhodnutí E, právě e, funguje a funguje dobře i při e, různosti našich soudních systémů. Máme tedy již velmi dlouhou a širokou zkušenost s prováděním tohoto rozhodnutí a přemýšlíme o něm v rámci nových jevů, které se objevují ve světě zločinu. Je tady samozřejmě přeshraniční zločinnost, Eh, musíme se na to dívat také z hlediska vývoje právních předpisů, z, toho, z hlediska toho, že se objevují nové typy trestných činů a eh, že nám v tomto smyslu jde o dobrou spolupráci mezi soudními orgány. Musíme tedy vycházet eh, již z velmi bohaté judikatury Evropského soudního dvora Eh, který tady má rozhodující slovo pro praktické provádění i pro konfiguraci rozhodnutí. A dovolte, abych ještě hovořil i o tom, že toto, tuto úvahu nebo toto přemýšlení musíme vést právě eh, také z hlediska obětí, obětí trestných činů eh, protože není možné ignorovat oběti trestných činů. Musíme také o nich přemýšlet při mnoha příležitostech u nových forem zločinnosti Eh, u naplnění práv eh, oběti eh, přispívá k tomu, že občané pocitují, že tady je dobrý nástroj soudní spolupráce. To všechno je celkem velmi široký prostor pro naše mm, přemýšlení, pro naši práci a myslím, že i v tom dosáhneme dosti široký konsensus. A já bych eh, eh, v Dubnu chtěl již předložit návrh zprávy. Děkuji. Děkuji vám, Děkuji vám, pane kolego, za tuto prezentaci a abychom využili maximálně času eh, pro následnou diskusi, přikročíme hned k našim třem expertům. Dáme tedy slovo na 10-12 lidí. Dáme slovo panu doktoru Vautrovi van Balebgoj, policejní analytik nebo politický analytik u European Added Value. Děkuji mnohokrát. Já pracuji v oddělení ex post hodnocení EPRS. Velice vám děkuji, že jste nás sem dnes pozvali. Opravdu je to velmi zvláštní moment, který tady s vámi sdílím, protože před 17 lety, když jsem začal svoji akademickou kariéru ve výzkumném ústavu v Hagu, se na nás obrátil nizozemský soudce a řekl, já bych chtěl něco napsat o tomto podivném nástroji, který přichází z Evropské unie a řekl, Evropské unie, to já znám jenom, eh, že by se zabývala, že se zabývá kuřety, ale nikoli v eh, soudní spolupráci. A takže eh, chtěl tedy napsat brožuru o evropském eh, eh, zatykač, zatykacím rozkazu a jak se to implementuje. To je moje doktorská práce, byla o vzájemné uznávání a proto nakonec jsem tady s vámi. I to je jaksi součást toho výzkumu a jsem velice rád, že dnes s vámi mohu diskutovat toto téma. Můžeme prosím přejít k prvnímu tématu. Takže dnes bych chtěl Eh, předložit výsledky té detailní analýzy, kterou eh, jsem provedla spolu s politickou analýzou Ivany Kindlové, která tady sedí vedle mě. A jak už zpravodaj řekl, je to proces, který probíhá po etapách. Je to nejprve rámec pro analýzu a předběžná zjištění. Tak to prosím berte, eh, co já vám potom budu prezentovat později. To už bude v Dubnu, to už budeme mít hloupovější analýzu týkající se všeho, co je spolené s implementací Evropské zatýkacího rozkazu. Můžu vám říct, že je toho opravdu hodně. Takže ještě si tady, tak tento slide, vrátíme se ještě prosím k tomuto slajdu. Samozřejmě, že evropské členské státy si vydávají podezřelé osoby už dlouhá léta, dá se říct po celá staletí na základě mezinárodních úmluv. Ale nejprve bych vás chtěl upozornit na to červené, na tom sloupečku nalevo. Tam, jsou, tam poukazujeme na některé eh, problémy, které vydávání působilo eh, po dlouhá léta. Za prvé, ty procesy byly velice dlouhé, někdy to trvalo léta, než že byla vydána osoba z jednoho státu do druhého. Eh, Bylo to také hodně takové neohrabané, obtížné, chtělo to hodně byrokratické práce. Pak eh, všechno to se točilo kolem eh, koncepce národní suverenity, čili svrchovaný stát se rozhodovali, zda daná osoba může být vydána. A byly tady řada výjimek, výjimek, které se týkaly národnosti, což také znamená, že například my nebudeme naše občany vydávat vám, což zase se stává velice aktuální teď v souvislosti s diskusí kolem eh, Brexitem. Dvojí kriminalita, to už jsme tady slyšeli pak eh, vlastně musíme porovnávat vlastní trestní systém s tím dalším, abychom zjistili, zda ty trestné činy by jako takové byly kvalifikované i u nás, než se to rozhodne. A v posledu vláda rozhodovala, zda k tomu vydání dojde či ne. A co jsme tedy viděli od doby Amsterdamské smlouvy? Je tady snaha vybudovat oblast svobody, bezpečnosti a justice, čili máme jednotnou takovouto oblast a tady vstupuje do hry koncepce vzájemného uznání, což v zásadě znamená, že je třeba plnit eh, příkaz, rozkaz, který přichází z druhého členského státu. V zásadě. Já se k tomu za okamžik ještě dostanu. A eh, pokud je o evropský zatýkací rozkaz, můžeme říci, že věci se začaly hýbat daleko rychleji než dříve. Eh, bylo to dříve v průměru rok. A dostali jsme se na 40 dní, eh, pokud ten, eh, ta osoba nesouhlasí s vydáním a proto se nejprve uspořádá slyšení. Standardní evropský formulář pro, pro zatykač, zatykacího rozkazu, ten máme tady, tak ten do značné míry pomohl tyto postupy, tyto procesy zjednodušit. Říká se mu tomu teď Common extradition eh, procedure, surrender procedure, protože už jsme v jedné oblasti a dostali jsme se od politického rozhodování k soudnímu rozhodování, čili nezávislé soudní orgány spolupracují a rozhodují se, zda danou osobu lze či nelze vydat. Nicméně, Eh, jsou tady pořád určité problémy a ty se týkají zejména otázek vzájemného uznávání a také samotného pojmu soudní orgány. A k tomu se dostanu v další části mé prezentace. Půjdeme dál <clears throat> budu se zabývat třemi hlavními problémy. Chtěl bych vás upozornit, že eh, už eh, jsme zjistili, že jich mnoho dalších, ale teď máme 12 minut, zaměříme se na tyto. Za prvé soudní orgány a jejich nezávislost. Za druhé vztah mezi vzájemní uznávání a mezi harmonizací eh, substantivního trestního práva a také procesního kriminálního práva, trestního práva a pak je tady vztah mezi vzájemným uznáváním a mezi dodržováním zásad, eh, zá, základních práv. Už jsme tady slyšeli, že uplynulo 18 let od té doby, kdy byl um, napsán návrh Evropského zatýkacího rozkazu, ale až do minulého prosince soudní dvůr pořád se zabýval tím, aby našel definici, co to vlastně znamená nezávislý soudní orgán v tom kontextu, kdo smí vydávat takovýto um, zá, zá, například prokurátor ve španělským, belgickým německý je dostatečně nezávislý. To jsou všechny otázky, které ještě nedávno řešil soud. Soud v tomto kontextu už mm, řekl, že poli, eh, policejní pracovníci a pracovníci ehm, výkonného stranky eh, nemohou být pokládáni za takovéto orgány. Pokud jde o soudy, o soudce, pak tady je několik kritérií, které je třeba splnit, aby byli skutečně nezávislí. Určitě o tom bude hovořit ještě podrobněji kolegyně. Za druhé, tato, eh, tento parlament vyjadřoval řadu obav v minulosti týkající se proporcionality počtu vydání E, evropských zatykacích rozkazů a šlo o dvě věci. Za všechny tyto zatykací rozkazy, i když se zcela legitimně mohou poslat, jsou proporcionální. A v minulosti jsme zjistili, například opravdu se jednalo někdy o záležitosti neplacených hotelových účtů nebo ukradených kořat. A když si vezmete, že to trvá zhruba 255 tisíc euro, aby se zpracoval takovýto evropský zatykací rozkaz, věru může jevit jako strata času a energie je. Další, a to je hrozně těžké, protože teď už se dostáváme do soudních eh, postupů a rozdílů mezi členskými státy. Kdy už tedy je připravena eh, prokuratura? A tady jsou zase rozdílné koncepce mezi členskými státy a to také vedlo k tomu, že někdy byly požadavky, aby někdo ehm, se dostavil ke slyšení a ne, aby už, už byl postaven před soud. A zase tady Evropský parlament eh, Eh, vyslovil požadavek, aby byl reformován zatykač v tomto smyslu a Evropský soud vydal na to brožuru, řekl, musí tady být celá řada eh, kritérií, než příslušný soudní orgán může rozhodnout, ano, teď je proporcionální vydat v daném případě Evropský zatykačí rozkaz. My v našem výzkumu nemáme dost dat, abychom mohli říci, že tento přístup je úspěšný, ale k tomu se dostaneme v druhém stádiu. Další slide. Druhá záležitost je rovněž velmi aktuální. Totiž podezřelé osoby, když jsou vydány, tak musí eh, mít jistotu, že je bude soudit nezávislý a nezaujatý soud. A tady také například irský soud eh, nadnesl otázky, pokud se jednalo vydávání do Polska. A tady ten eh, soud řekl, že mám určité pochybnosti o nezávislosti toho druhého, co mám dělat. A soud odpověděl, i když ten článek v rámci jedná v rámci článku 7.1 eh, procesního <laughs> toho procedurálního řízení, pořád musíte rozhodnout, zda tedy bude tam opravdu eh, před nezávislým a nezaujatým soudem. Čili soudní orgány se nakonec poradili a e, usoudili, že soudce v Irsku má dostatečné záruky. Zjistili jsme, že ten tribunál bude skutečně nezávislý a e, zaujatý, proto v tomto případě ta osoba byla poslána do Polska. Tedy nedávné rozhodnutí, týká se to velice aktuální záležitosti a aktuální je to natolik, že komise brzy už přijde také s první zprávou o výroční zprávou o situaci právního státu státu. A tady eh, bychom chtěli širší mechanismus, pokud se týká základních práv a právního státu a tohoto posuzování. Teď dvojí eh, tr- podstata trestního činu, dvojí kriminalita. To se týká harmonizace substantivního hmotného materiálního eh, trestního práva. Zase tady je zásada vzájemného uznávání a napravo vidíme, co udělalo francové rozhodnutí, které úplně Británie tento princip neimplementovalo. Udělalo to ve 32 kategoriích trestné činnosti a které tedy jsou pokládány za dostatečně seriózní, aby eh, si příslušný soudní orgán měl mandát k vydání osoby, ale někdy harmonizace trestných činů eh, na evropské úrovni je velice rozdílná. Například dobrým příkladem je organizovaná zločinná činnost, protože pořád jsou tady národní přístupy, i když je tady eh, harmonizace na evropské úrovni, čili i když když, když, i když se dá jenom národní definice dohromady, není to skutečná harmonizace. Eh, výjimkou je článek 4.1 rámcového rozhodnutí a o tom se hodně diskutovalo v akademických kruzích i ve veřejnosti. Pokud je o mandát, eh, vydávajícího eh, soudního orgánu, aby, aby si posoudilo ten, tedy toho, pří, toho orgánu, který, pardon, který má vykonat ten or, eh, zatýkací rozkaz. V tomto případě probíhá akademická diskuse v tom smyslu, že to není slučitelné s vzájemným uznáváním. Musíme si vyžádat od soudního dvora další vyjasnění ohledně úrovně spodobnosti, které ty trestné činy musí být ve vydávají jurisdikci vydávajícího státu, toho, který vydává atikací rozkaz a který ho má provést. Teď se dostáváme dále. Mimochodem, my jsme už probírali celou řadu právních eh, nástrojů. Začali jsme s atikacím rozkazem, ale dostanu se ještě k dalším, až budeme hovořit o spolupráci ve věcech trestních. Eh, eh, jsou, jsou, vidíme tedy, že je mnoho instrumentů, které byly přijaty, já to teď trošku urychlím. Pokud jde o výklad, překlad, informace e, v trestních řízeních přístup k advokátovi, děti, právní pomoc a prozatím vidíme, takže e, transpozice a implementace těchto ustanovení není adekvátní. Teď už se dostávám k poslednímu slajdu. Poslední slide nás vrací k diskusi, kterou jsme vedli o nezávislém a ne, nepozaujatém soudě. Sou, a teď eh, se jedná o podmínky eh, uvěznění. Vzájemná důvěra je důležitá. A tady zase eh, musíme mít jistotu, že se mezinárodní zásady dostatečně uplatňují. Jestliže například soudní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora se neplní, s členskými státy někde, pokud jde například o podmínky zatčení, o podmínky věznění, pak eh, vlastně se dostáváme k tomu, co začalo eh, s judikátem Ariosy a postupovalo to takhle dále. Eh, je, je, je, jde to tedy hodně daleko a nepřímo soud také se odkazuje na evropské legislatory. Myslí si, že evropští zákonodárci možná by teď měli zasáhnout. Děkuji. Děkuji určitě. A také vám děkuji za to, že jste dodržel řečnický čas, protože toto slyšení je velmi důležité, aby měli potom čas také poslanci diskutovat a klást otázky. Teď se posuňme k druhému panel, nebo k druhé panelistce, což je paní Jessica Beneder z DG Justice. Takže prosím, dalších 10-12 minut máte slovo. Ano, děkuji vám, pane předsedo, za laskavé pozvání na tuto schůzi. E, evropský zatykač je velmi důležitý nástroj. Je to opravdu nesmírně důležitý nástroj justiční spolupráce Kolega už se zmínil o mnoha věcech v souvislosti se, spolupráci, se spoluprací. Eh, o některých bodech už také na některých bodech pracoval parlament ve svém usnesení z roku 2013 nebo usnesení z roku 2017 o podmínkách eh, ve věz, věznic. Já musím zdůraznit, že problémy s prováděním uh, Eh, ještě existují. Je to nejvyužívanější evropský nástroj pro vzájemné uznávání. Nejpoz, nejnovější statistiky ukazují, že počet případů, který se řídí podle stále roste 7 tisíc v roce 2005 a více, ne, ne, a více než 17 400 v roce 2018 z těch, a z těchto 7 tisíc zhruba bylo provedeno, takže zhruba 40 tedy. Nejprve bych ráda řekla něco o těchto statistikách, protože ty by mohly být trošku zavádějící určitým způsobem protože bychom si mohli říct, že pokud 60% vydaných evropských zatykačů není provedeno, tak to znamená, že ten systém náležitě nefunguje. Ale ono to tak není. Za prvé, ono se stadně, stan, často stává, že e, ne, nelze provést e, lokalizaci a za druhé počet provedených e, zatykačů muž mohou obsahovat také ty zatykače, které, ale závisí to na tom, zda ty osoby byly nalezeny nebo ne. Některé zatykače jsou vydány na stejnou osobu, na jednu a tu též osobu, což tedy vysvětluje, že vlastně ten počet provedených eh, se možná zdá být nižší. Další mm, ale podle našich statistik často se hovoří o článku 46 kde se hovoří o občanech eh, s bydlištěm v některých eh, zemích a o provádění těchto prováděcích eh, zatýkacích rozkazů. Ty rozkazy jsou zamítnuty, pokud není beztrestnost. A další důležitý důvod pro provádění těch základních práv, například v Německu se na tom pracovalo v, pozdě, v minulých letech, k tomu se ještě vrátím později, ono je těžké někdy srovnávat eh, údaje mezi jednotlivými státy, protože není ani povinnost pro členské státy, aby tyto údaje poskytovaly. Ono to je na dobrovolném základě, takže některé státy prostě každý rok neposkytují tyto statistické údaje komise také žádá o možnost využívání elektronické pl- platformy pro elektronickou výměnu, která by tedy napomohla v, a také pro lepší využívání nástrojů justiční spolupráce, takže doufejme, že v budoucnu bude více lepších srovnatelných údajů o podezřelých osobách a je pravda, že došlo k výraznému nárůstu případů u Evropského soudního dvora měli jsme pouze, v roce 2014 jsme měli pouze 15 případů a nyní máme více než 50 případů v roku, do roku 2020. Ono to není vždy jednoduché pro odborníky v oboru toto přesně sledovat potom je potřeba dodržovat rovnováhu mezi vzájemným uznáváním a dodržováním základních práv některá, některá důležitá témata je možno rozdělit do dvou kategorií. Za prvé to máme věci, které souvisí s nesprávnou implementací samotného rozhodnutí. A co se týká této první kategorie provádění, tak komise má provedla studii, srovná, srovnávací studii compliance tedy v letech 2018 a 2019 a na základě tohoto hodnocení nyní připravujeme zprávu o implementaci, kterou zveřejníme do léta letošního roku. To bude zpráva podobná jako jiné zprávy v této oblasti, to znamená přístup k, k advokátům, asi 15 stránek zhruba, aniž bychom na někoho ukazovali prstem na některé členské státy. Bude se to zaměřovat na nejproblematičtější oblasti v transpozici eh, tohoto roznesení ve zprávě. Komis, zpráva komise a parlamentu bude eh, doplňková, doufejme. Budeme se zaměřovat na praktické mezery v implementaci a ta zpráva komise se bude zaměřovat na legislativu ohledně schody eh, v jednotlivých členských státech. Potom jsou eh, ty, ty důležité věci, jsou tedy následující. Zda, zda tedy má být uplatňování povinné nebo dobrovolné. Vidíme, že některé členské státy pro, dův, pro ještě přidali další důvody pro zamítnutí, vyplývající například jako proporcionalita lidská práva a důvody související s lidskými právy. Také vidíme, že dvojí trestnost je mimo, požadována, aby byla mimo oblast působnosti, stejně tak jako určité povinné časové limity, časové lhuty. Toto všechno tedy souvisí s naší problematikou, stejně tak. A, a tyto důvody také nejsou často náležitě použity. Co se týká té druhé kategorii, tedy témata, která souvisí s nesprávnou implementací toho nástroje, o tom se už zmínil kolega, ale já se na to podívám z pohledu komise. Tak zaprvé, co se týká proporcionality, tak rozdíly v, propor- v hodnocení proporcionality můžou být vysvětleny tím, že členské státy mají rozdílnou politiku eh, státních zastupitelství, zda je tam eh, nebo zda se, rozho- zda se rozhodnou pro povinný nebo pro opor nebo dobrovolný přístup. Záleží tedy na tom, zda mají mechanismy eh, odpovídající v národní legislativě. V některých členských státech jsou opatření eh, podle národní legislativy někdy oslabují princip eh, rovnosti a také způsobují určitý problém. Když se podíváme na ty statistiky, tak vidíme, že ten problém se ale snižuje nicméně v poslední době asi 4840 zatykačů, které byly vydány v roce 2009, pouze 2300 jich bylo v roce 2018, takže v podstatě se to eh, snížilo na polovinu ten počet. Nicméně, když se zabýváme tou proporcionalitou, tak se musíme podívat také na uplatňování toho eh, rámcového rozhodnutí. Máme zde příručku z roku 2007. Eh, členské státy musí splnit určité kritérium před uplatňováním. Musí spolu justiční orgány vzájemně komunikovat a ten příslušný stát musí vždy kontaktovat eh, v odpovídající justiční orgány v tom druhém státě, aby tedy eh, si vyměnili údaje. Co se týká eh, za dodržování základních práv, ta už byla dodržována. Evropský zatykač je při nástroj pro vzájemné uznávání a Zjistili jsme v minulých letech, že tedy i ta důvěra má určité limity. A jsou zde určité tendence, že členské státy si vzájemně tak nedůvěřují v oblasti řízení, zejména co se týká právního státu a dodržování základních práv, například Maďarsko, Rumunsko. Tam došlo k určitým příkladům. Některé členské státy, zejména Německo, Rakousko, Nizozemsko a Irsko, se stále více zdráhají automaticky provádět eh, tento nástroj v trestních záležitostech. Jiné země jako Francie nebo Španělsko mají obavy v tom, že ten princip vzájemného uznávání bude jaksi stranou a že to zkomplikuje řízení v trestních záležitostech. Jeden důvod, o, který, o kterém už jste, který už jste byl zmíněn, souvisí s podmínkami vazby a potom a s podmínkami věznic v Evropské unii, v jednotlivých členských státech Evropské unie. Byl zde příslušný roz, příslušné rozhodnutí Evropského soudního dvora v této věci. Podívali jsme se na eh, ty věci, co se tedy děje s, se zatykačem po vydání rozsudků. A zabývali jsme se podmínkami ve věznicích v deseti členských státech v Rumunsku, Bulharsku, Řecku, Francii, Polsku, Belgii, Chorvatsko, Itálii, Lotyšsku, Maďarsku a Portugalsku. A viděli jsme, poskytlo nám to takový velmi rozdílný obrázek. Některé, v některých zemích byly určité věci rizikové a v jiných tedy méně. A také jsme hodnotili, zda dochází k náležitému zacházení Tam některá tedy, některé se zabývaly spíše národními podmínkami. Snažili jsme se řešit tyto problémy Eh, obrátili jsme se na agenturu pro dodržování základních práv ve Vídni, která má příslušnou databázi eh, ohledně jednotlivých soudců a eh, státních zástupců. Ta databáze byla spuštěna v prosinci 2019, tedy velmi nedávno, která kombinuje informace o podmínkách vaze, vazebních a vězeňských, tedy v jednotlivých členských státech a hodnotí určitá aspekty těchto trestních, eh, těchto vězení a trestních zařízení zda nedochází k porušování práv. Takže doufáme, že dochází ke zlepšování situace a že tedy v eh, příští hodnocení eh, situace v členských státech dopadne lépe. To souvisí s dalším problémem, s možností dlouhého, delší lhůty vazby, tedy mm, před samotným procesem Zhruba 20 eh, vězňů tedy jsou v předběžné vazbě před vlastním řízením. Zase tato situace se poměrně liší v jednotlivých členských státech. V některých státech to je několik měsíců a v jiných tato předběžné eh, vazba může trvat až několik let. Eh, byla zpracována srovnávací studie podmínek vazby v roce 2016 a z toho vyplývá, že print členské státy většinou dodržují vysoké standardy eh, podle Rady Evropy, ale v praxi jsou tam ještě určité nedostatky. Takže náš, naší, naše předešlá komisařka paní Jourová nenavrhla nějakou legislativu, protože toto téma je opravdu velmi složité a velmi choulostivé. Vyžaduje to inovativní řešení, včetně modernizace eh, kode trestního eh, zákon, trestních zákonníků v jednotlivých členských státech. Není vyloučeno, že nová komise, pan Reiner, se bude podrobněji zabývat těmito věcmi a že možná navrhne nějaká opatření v této oblasti. Takže to mě vede k poslednímu problematickému tématu, to je dvojí trestnost, která zde už byla zmíněna. To se řeší ze souvislosti s panem Puigdemontem například. Tak a vlastně, že ten seznam eh, věcí, kde se dvojí trestnost nepřeskoumává, by měl být rozšířen. Problém nevypadá, že by byl tak spojen s tou skutečností, že některé trestné činy nejsou zahrnuty do toho seznamu eh, trestných činů vyloučených z kontroly dvojí trestnosti. Nicméně ten seznam lze rozšířit už podle stávajícího rámcového rozšíření, ale je potřeba, aby rada to odsouhlasila jednomyslně. Ale zatím ten požadavek tady nebyl. Spíše to souvisí s tou skutečností se článkem 2.2 rámcového rozhodnutí, že ta ustanovení jsou poměrně slabá a mohou vést k, různým, k různému výkladu. Ano, už se chýlím ke konci. A často evropské zatykači jsou vydávány, když ten čin není ani identifikován jako trestný čin v jiném eh, členském státě. Například ta škoda, která byla způsobena, nedosahuje příslušné částky. Ano, takže a poslední bod ještě, to je otázka, která by vás mohla zajímat. Zda komise plánuje revidovat evropský zatýkací rozkaz předchozí komise jasně řekla, že nemá v úmyslu revidovat toto rámcové rozhodnutí, nicméně většina členských států je také proti tomu, aby se znovu otevírala ta rámcová pozice, protože se obávají, že by to mohlo otevřít pandořinu skřínku a efektivnost toho nástroje by mohla být oslabena takže bude asi obtížné najít nějaký legislativní kompromis, jak tedy posílit eh, vzájemnou důvěru a základní eh, práva. Máme zde různá jiná nařízení. Na druhé straně také není žádoucí, aby Evropský soudní dvůr mm, vlastně rozšiřoval oblast této judikatury. Takže otevření, znovu otevření, to by znamenalo návrh nové směrnice, otevření jednání o všech ustanoveních a pozice komise je taková, že musíme být velmi opatrní, než se rozhodneme, že bychom znovu otevřeli toto velmi citlivé téma. Děkuji. Děkuji vám. Já jsem na vás apelovala, abyste to trošku urychlila, protože to je bohužel zapotřebí, abychom měli dostatek času na diskusi. Takže další řečník Francisco Jiménez Villarejo, tedy um, justiční spolupráce uh, a je to národní člen Eurojustu. Dobrý den vám všem. Děkuji, pane předsedo. Eh, předchozí eh, prezentace byly velmi eh, podrobné, velmi obsažné, takže já vlastně mohu trošku zkrátit své vystoupení a omezit se na ty ne právní, ale zejména praktické věci. Evropský zatykač je bez zesporu široce používaný právní nástroj. Podle posledního přehledu zveřejněného radou přes 150 tisíc takovýchto zatekačů bylo vydáno od roku 2016. 43 tisíc z nich bylo skutečně provedeno. Hovoříme pravděpodobně o tom nejúspěšnějším eh, právním nástroji v oblasti soudní spolupráce. Současně musím říct, že je to opravdu velice užitečný nástroj v naší spolupráci. Problémem je, že je možná tak úspěšný, že sebou nese určité problémy právě protože je tak často používána. Jsou tady určité výzvy. Sledujeme, jakým způsobem e, během let se projevily některé ty problémy. Eurojust je tedy nástroj pro soudní spolupráci v Evropské unii a my jsme zveřejnili několik zpráv Eh, vzpomínám si na otázku proporcionality a to, jak najít ten nejvhodnější právní nástroj. To byl velice důležitý eh, námět, který jsme projednávali eh, na semináře v roce 2014 v Eurojustu a zveřejnili jsme zprávu o tom, jak, jak dál s otazníkem. Takový byl název té zprávy. Také jsme zveřejnili eh, zprávu o evropském zatykači, kde jsme se soustředili na hlavní eh, praktické i právní aspekty. Eh, byly to případy za období 2014 až 2016. A teď pracujeme na další zprávě o případech v období 2017 až 2019. Doufáme, že koncem tohoto roku bude zpráva zveřejněna. A tato diskuse je podle mého názoru velmi aktuální také pro nás. Během těch eh, let došlo k zajímavému vývoji. Chtěl bych zdůraznit, že vidíme silné i slabé stránky tohoto právního nástroje, čili ty dobré i méně dobré stránky evropského zatykače. Musíme říct si zcela jasně jako předběžný bod, že e, Evropský zatykač nikoli v rámci vlastního rámcového rozhodnutí, ale vzhledem k nerovnému nestejnorodému uplatňování v členských státech. Proto jsou problémy. Komise již dlouho monitoruje tuto otázku a komise takovéto posouzení může udělat mnohem snadněji než já. Připravují také zprávu, která bude zveřejněna před létem tohoto roku a soustředí se na provádění i na, na provádění legislativy. Těšíme se, že prostudujeme tuto zprávu, protože opakují, komise má tu nejlepší pozici pro zpracování zprávy. Probíhají eh, konzultační procesy, dokonce několik takovýchto procesů, například vzájemně uznávaných eh, právních nástrojů. Nevím přesně proč, ale je tady možné spustit takový konzultační proces jeden z pilířů vzájemného uznávání je právě vzájemná důvěra mezi soudními orgány. Ale myslím, že se plně nevyužívá všech výhod těchto možností, které existují v rámcovém rozhodnutí i ve směrnici i v nadcházejícím eh, nařízení o zmražování a konfiskaci eh, majetku soudní povaha tohoto nástroje, což je rozdíl proti předchozímu režimu vydávání, Právě evropský zatykač je tedy eh, bilaterální, nikoli eh, multilaterální nástroj. A klademe si tedy otázku, jakou úlohu sehrává Eurojust eh, v této věci. Eh, soudní orgány eh, stále lépe znají eh, tento, mm, tento postup, který bych nazvala jako rychlý postup. A v Eurojustu to takto sledujeme. Počet evropských zatykačů, které se sledují v Eurojustu, se výrazně zvýšil loňský rok. Eh, srovnáváme údaje za rok 2018. 417 eh, případů bilaterálních, které eh, byly předány v Eurojustu. A v roce 2017 599 případů. Takže se ukazuje, že tady je zapotřebí určitá podpora, určitý pomoc, určitá pomoc či určité konzultace. To se ukazuje zcela jasně. V principu jediná, jediná úloha, kterou se má sehrávat Eurojust v této oblasti, je dvojí. Možnost požádat o radu, o stanovisko když je to článek 16.2 rámcového rozhodnutí, je tady určité vodítko, um, kdy se rozhodne uh, o dvou žádostech, které vlastně stojí proti sobě. Dvou žádostech o mm, zatčení stejné osoby. A za druhé, další ustanovení v článku 17, které se týká porušení časových lhůt. Tady máme monitorovací úlohu v Eurojustu, ale obecně vzato nové nařízení dává možnost eh, tady eh, sehrát úlohu eh, pomoci. Je to odstavec 2 nového nařízení, bývalý článek 3 Eh, rozhodnutí o Eurojustu. To znamená, že Eurojust má usnadňovat provádění eh, eh, zatykače, včetně rozhodnutí opírajícího se o vzájemné uznávání. Tady je právní základ pro naše působení. Obecně vzato, kdykoliv dojde k takové konzultaci, kdy je spuštěna konzultace Eh, tak eh, tady Eurojust může sehrát svou úlohu mezi eh, těmi soudními orgány, kterým se snaží pomoci. No, protože my jsme právě to soudní fórum pro dialog. Jaké jsou konkrétní příklady, které mohu uvést? Nejčastější, nejčastěji se opakující případ v té první skupině je žádost o dodatečnou informaci. Dostáváme eh, řadu žádostí o dodatečnou informaci podle článku 15 rámcového rozhodnutí. A to je eh, velká výzva, kterou eh, tady my vidíme. Žádost o dodatečnou informaci od příslušných orgánů, které potřebují určitou informaci, aby mohli rozhodnout, a to v případě, že předchozí žádosti nebylo vyhověno. A tady právě Euro sehrává úlohu pomocníka. A nebo je to žádost o vyjasnění podpůrných dokumentů, a to v rámci několika dnů nebo dokonce i jen několika hodin, protože musíme mít na paměti, že evropský zatykač svou vlastní povahou je velmi urgentní nástroj to jasně říká článek 17.1 rámcového rozhodnutí. Žádost o informaci se eh, normálně eh, týká vlastně zejména identifikace té dotyčné osoby. Eh, jsou tu některé známé, slavné případy, které máme na paměti. Jde tedy o usvědčení osoby, právní konzultace o typu e, trestného činu, e, zjištění obou strané trestnosti. E, pak je tady také otázka jazykového režimu a překladu, to je velmi důležité. I to je spojeno s tou urgentní povahou tohoto nástroje. Informace o situace obecně vzato Eh, následná informace, to je také důležité, po té, co už je rozhodnuto, že bude osoba vydána. Ehm, formální posouzení, které se týká určitých záruk, buď eh, návratu usvědčené osoby, eh, pokud nedojde k odsouzení, žádost o souhlas, to je spojeno Eh, s některými principy, jako princip eh, specialty principle. A také bych chtěl zdůraznit, že Evropský soudní dvůr ve svých judikátech, zejména u otázky eh, předběžných aspektů či situace, kdy nedojde k odsouzení ve státě vydávajícího orgánu, může umožnit dodatečné informace. A tady je otázka, co je opravdu potřebné a co je relevantní, když jde o tu dodatečnou informaci. To je také velká výzva, eh, kterou vidíme v Eurojustu eh, vzhledem k nedávnému eh, judikátu Lucemburského soudu. Je to je najít um, správnou rovnováhu mezi zaručením dostatečné informace a přitom respektovat uh, časové lhůty. Potřebujeme opravdu dobře strukturální, snadno dostupný uh, nástroj zpětné vazby o kritériích, uh, abychom mohli naplnit nedávný judikát Lucemburského soudu. Druhá skupina nejčastěji se objevujících otázek um, a praktických um, aspektů se týká důvodů pro neuznání zatykače. To je, tady jsme také často dokonzultováni, uh, jaké důvody jsou pro neuznání, tedy ze strany, jsou to otázky ze strany provádějícího orgánu. Eurojust shromáždil všechny relevantní informace které umožní eh, rozhodnutí v této věci. A také se to týká probíhajícího stíhání, eh, když tady je teritoriální důvod pro neuznání zatykače. Eurojust eh, také schvolal setkání všech národních orgánů, aby tady mohla být přímá diskuse v přímém kontaktu, aby se také eh, probraly různé aspekty, o které jde v daném případě. To je eh, obvyklý postup a přináší jasné řešení eh, ve složitých situacích, když ve státu výkonu v několika případech ale došlo k tomu. Ta, jsou to otázky strané trestnosti. Bereme v úvahu, že straná trestnost v některých případech eh, se týká takzvaných lis offenses. To tedy určitě neodpovídá eh, rámcovému rozhodnutí evropského zatykače. Jak je nejvhodnější nástroj? To je také velice zajímavé, protože máme určité problémy, jak koordinovat provádění eh, evropského zatykače s jinými nástroji, eh, například opatření bez eh, vazby, nebo evropský vyšetřovací model podle článku 22 a 23 a také Eh, když to předání je pozastaveno nebo odloženo z důvodu vis major nebo z humanitárních důvodů. A konečně dopady judikátů. Dopady judikátů eh, v konkrétním případě Caldarado. Eh, tady došlo k semantické diskusi o tomto případu, ale já se chci spíše zaměřit na otázku regionálních um, orgánů. V roce 2019 Soudní dvůr uh, vynesl důležité rozhodnutí. Uh, bylo to rozhodnutí Grabin v květnu 2019 a to mělo dalekosáhlé dopady na každodenní uh, vztahy soudních orgánů. A tady Eurojust vydal dotazník. Dotazník, který měl za úkol zmapovat situaci našich orgánů eh, vůči eh, prokuraturám kdy eh, prokuratura tam může vydat tento evropský zatykač. A došlo k takovému dvojímu ověřování. Zda se plní alespoň minimální standardy nezávislosti Eh, tak jak to zdůrazňuje příslušné soudní rozhodnutí. A druhé, druhá úloha tohoto rozhodnutí v říjnu a v listopadu, tam jsme tedy vydali další dotazník, který se týká účinné soudní ochrany. A teď eh, aktualizujeme eh, kompilaci zjištěných údajů. Dáte mi ještě jednu minutu na závěr? Chtěl bych zdůraznit, že v ideálním světě, kde platí dvojí, tedy vzájemné uznávání, nemůžeme se obejít bez obojí trestnosti o další principy. V takovém ideálním světě by soudní orgány opravdu dobře mohly přímo komunikovat. Ale zatím realita ukazuje, že instituce jako je Eurojust jsou užitečné kdy chceme pomáhat eh, lidem z praxe, kteří narážejí na celou řadu mm, problémů. Snažíme se naplnit všechny požadavky nedávného judikátu Evropského soudního dvora. Eh, Eurojust sehrává důležitou úlohu při provádění tohoto nástroje a Eh, velmi často mm, Eurojust eh, umožňuje právě eh, úspěšné naplnění tím, že přinese řešení. Sleduje všechny okolnosti při uplatňování evropského zatykače. Děkuji vám. Děkuji všem panelistům a ujišťuji vás, že je pro nás ctí, eh, jakožto pro výbor Libe, že nám sdělíte svoje úsudky, eh, svoje expertní Eh, znalosti. Samozřejmě omlouvám se za ten tlak určitý, protože vždycky tady pracujeme pod časovým tlakem. Ale určitě bychom měli mít, eh, mít čas na diskusy. Začneme se stínovými zpravodaji. Myslím si, že všichni asi se budou chtít vyjádřit budou chtít eh, přispět k této diskusi. Franco Roberti bude první a bude to za SND. Bylo by hodně užitečné, kdybyste se omezili ve svých vystoupeních na dva, dvě minuty. Dvě minuty, ano, děkuji, pane předsedo. Dnes se nám dostalo zcela hmatatelného důkazu, jak důležitý je tento nástroj, kterým je Evropský zatýkací rozkaz. Pane předsedo, ve svém profesionálním životě jsem byl svědkem významu tohoto nástroje. Narostly počet judikátů a zcela správně se tady hovořilo o Eurojustu. Včera eh, komisař Chnes hovořil o zdrojích, které jsou eh, k dispozici v rozpočtu pro Eurojust. Samozřejmě, že má to fungovat pořádně, potřebuje to také náležitou podporu. Očekával bych, že během příštích let uvidíme eh, spíše pokusná eh, s, s, v úspěchu spolupráci mezi soudními orgány právě proto, že se škrtají prostředky na Eurojust. Slyšeli jsme od komise i zajímavé statistické údaje, ale hlavně musíme hovořit o zásadách. Pokud budeme sdílet stejné zásady, pak to bude povzbuzovat spolupráci a e, mezi soudními orgány a je to velice důležité v boji proti organizovanému zločinu. Definice soudní soudního orgánu. Soudní dvůr nám eh, řekl, jak by se to mělo zhruba vykládat. Tedy je tady issuing state, tedy ten stát, který vydává eh, zákon, z, z, z, rozkaz a který naopak ho provádí. Čili musí tady být nutně nezávislý soudní orgán. Netýká se to vždycky Eh, prokuratury, pokud jde o soudy, pokud jde o eh, pak je důležité, aby tady skutečně byly nezávislí soudci a nezávislé soudy, které budou rozhodovat ve věcech eh, evropských zatýkacích rozkazů. Myslím si, že Eh, by bylo dobré, kdyby prostě v tom vydávajícím státě to vždycky spadalo do autority, do pravomoci příslušného soudce. Každopádně si myslím, že ten seznam 32 různých typů eh, trestné činnosti, které jsou uvedeny v článku 2, eh, kom se říká, že je to příliš generické. A myslím si, že bychom se měli chopit odpovědnosti a tyto trestné činy patřičně definovat. Nemůže to být být vágní jako terorismus nebo organizovaný zločin. Ne, tady musíme být daleko přesnější. A musíme tedy zajistit správné definování, pořádné definice. Samozřejmě, že v posledních, za těch posledních 18 let se objevily nové typy zločinné trestné činnosti. Například je to eh, spojené s likvidací odpadů nebo eh, s pašováním lidí zločiny z nenávisti. To jsou trestné činy, které se velice šíří. A myslím si, že je třeba dále zlepšovat eh, evropský zatykací rozpač ve prospěch evropských občanů. Děkuji vám, pane Roberte. Já vím, že jste se maximálně snažil, abyste to zvládl ve dvou minutách a podařilo se vám to, takže jste odvedl dobrou práci. A Určitě tady jsou věci, které jsme potřebovali slyšet, takže vám za to opravdu děkuji. Vždycky jsme pod eh, tlakovým pod časovým tlakem, což je vždycky škoda. Jdeme k dalšímu stínovému zpravodaji. Eh, Cerenda. Eh, děkuji vám. Já se chci Ehm, rozhodně připojit k té žádosti, aby Eurojust byl, eh, měl k dispozici všechny prostředky, protože opravdu se hrává velice důležitou úlohu. Je velice důležitý, že tady existuje v dnešní době, protože eh, jsou situace stále komplikovanější, zločinnosti, zejména organizované zločinnosti. Takže Eurojust tady rozhodně sehrává velice důležitou úlohu. Eh, řada trestných činů, eh, které existují v nejrůznějších oblastech, eh, včetně vražd a podobně, se může, mohou pachatelé mít několik státních příslušností a tady prostě může, být, může mít dvě různá občanství a přitom ještě může ten čin provést v jiném třetím státě. Takže to všechno jsou složité případy. Uh, um, Takže, jak říkám, je to prostě stále komplikovanější. Ano, já na tu otázku odpovídám. Je, je to pořád stále komplikovanější eh, protože to může být eh, dvojí státní občanství pachatele a přitom zločin je spáchán ještě v třetím eh, státě. Je to velmi složité i z hlediska Eh, soudního jednání, obhajoby a podobně. Eh, prostě žijeme eh, ve světě, kde máme možnost volného pohybu a je tady zapotřebí, aby byla dobrá soudní a dobrá policejní spolupráce. Právě nástroj soudní spolupráce je v tomto smyslu velice důležitý žijeme prostě v prostoru Schengenu a to přináší své důsledky. Eh, jsou tady různé eh, případy, mm, kdy není všechno dostatečně dobře definováno, tam potřebujeme věce vyjasnit, potřebujeme to dále definovat, eh, abychom měli dobrý nástroj aplikace. A jsou tady eh, odborné aspekty, nejsou ve skutečnosti až tak politické problémy, jsou to především technické, odborné eh, problémy. Když to vidíme eh, v blohu v, obru, v oblasti normálního provádění tohoto nástroje v různých letech, když vidíme, kolik bylo vydáno zatykačů, kolik jich bylo pak skutečně realizováno, nevíme z jakých důvodů ty, které nebyly realizovány, byly realizovány. Může to být proto, že ty osoby nebyly vůbec nalezeny poškozeny. Takže eh, já myslím, že eh, tady můžeme hovořit i určité frustraci, že nebylo všechno realizováno. Může to mít své dopady také eh, na nejen soudní orgány, ale i na občany, aby měli opravdu důvěru, protože politická důvěra mezi členskými státy, eh, důvěra vůči komisi, důvěra vůči radě, to je velice důležité. Prostě je to především otázka důvěry občanů v demokratický systém. Eh, mm, chceme eh, přinést určitá zlepšení, kdybychom tak nekonali, bylo by to nedostatek z naší strany mm, a bylo by to naše provinění vůči právě té důvěře občanů vůči Eh, vůči mm, demokratickému systému. Já bych apelovala na komisi i na radu, aby měli důvěru v Evropský parlament, když projednáváme takovéto věci, navrhujeme věci. Je to rozhodně snaha o zlepšení nástroje v tom odborném slova smyslu. Nejde o to, abychom tady otevřeli pandořinu skříňku, jde o to, abychom naplnili svou odpovědnost. Eh, další věc je obavy, které mohou mít členské státy v tomto způsobu, ale to, co my tady můžeme v rámci tohoto mm, nástroje soudní spolupráce navrhnout, navrhujeme v nejlepší dobré vůli po zlepšení tohoto nástroje. Všechny údaje, které máme k dispozici, ukazují, že tady je možná změna k lepšení. Děkuji. A nyní stínový zpravodaj za zelené paní Double Consfields. Prosím, děkuji. E, děkuji za, tuto, za tyto prezentace. Myslím si, že je velmi zajímavé a velice důležité, abychom posuzovali implementaci evropského zatýkacího rozkazu, ale neměli bychom zapomínat, že tady e, pracuje na tom komise, přijde s tím v červnu se svým výsledkem a dělá to také rada. E, článek 70, 17 v každé zemi se bude posuzovat a má to skončit potom v roce 2021. Což jsem chtěla říct jako předběžnou poznámku, že e, se můžeme zabývat implementací ale neměli bychom spěchat s nějakými změnami, protože nejprve musíme uvidět ta všechna posouzení, která přijdou od různých institucí a pak posuzovat eventuální změny. To je můj první bod. Většina z vás to už řekla, ale je velice důležité, aby tady byla správná rovnováha mezi prokuratorou a mezi obhajobou, abychom nikdy nebyli více na jedné než na druhé straně. Někdy neslyšíme všechno úplně jasně. Zdá se mi, že jste příliš nehovořili o školení soudců, státních zástupců a advokátů. Já jsem teprve nedávno zabývám touto záležitostí, ale řekl bych, že to je velice eh, důležité, aby všichni byli školeni stejným způsobem, tak aby si potom ve všech těchto věcech v celém tom procesu rozuměli. Byla bych bývala ráda, kdybyste trošku podrobněji hovořili o účinné obhajobě. Někteří z vás o tom mluvili, ale máme někdy obavy v souvislosti s tím, že někdy právníci, eh, advokáti nemají plný eh, přístup k celému eh, případu. Pak v obou státech někdy může být i problém s jazykem, s porozuměním právy a tak dále. Vy jste hovořili o podmínkách vazby, ale nevíme úplně jasně, jak by se to dalo řešit protože eh, například eh, Evropská unie snad zatím eh, neposkytuje, může, měla by poskytovat prostředky do členských, členským státům za účelem zlepšení vazebních podmínek. Také tady je důležité právo na odvolání, jak ve státě, který vydává, tak i který má vykonat tento zatykací rozkaz. Hovořili jste o angažovanosti Evropského soudního dvora, to tady bylo. A pak ještě bych si přála více informací a už to vlastně řekla kolegyně. Totiž je velký rozdíl mezi počty eh, vydaných rozkazů a provedených rozkazů. A pravděpodobně členské státy možná dostatečně eh, neprovádějí svoji práci a nebo se možná dělá dost chyb při vydávání evropského eh, zatýkacího rozkazu. Jak to hodnotíte? Eh, do jaké míry dochází i k zneužívání tohoto nástroje a nebo se patřičným způsobem nevydává? Děkuji vám. Pan Boserety eh, za EKR, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, eh, kdo tady vystupovali. Myslím, že se budeme ještě dále informovat a budeme přijímat další zdroje informací. Uh Budeme se tedy pokusit všechny tyto otázky dále proskoumat. Jednu věc máme jasnou, vy jste to také řekli, že ehm, je to úspěšný nástroj, protože se zvýšil počet žádostí a eh, je tady také ehm, možnost ehm, další spolupráce mezi soudními orgány. Já nevím, zda je to opravdu tak velký úspěch, když tady hovoříme o 60% žádostí, které nejsou provedeny. Eh, nárůst, eh, počet, eh, nárůst počtu žádostí je také velice Eh, zajímavý, protože vlastně i ti pachatelé využívají některých slabých míst evropského zatykače, aby se vlastně mohli nadnárodními vazbami vyhnout eh, evropskému zatykači. Mnohokrát eh, se my, politici, ztrácíme v takových obecných prohlášeních a zapomínáme, že nejdůležitější je tady naplnění zájmu obětí. Eh, právě uspokojení eh, mm, obětí. A mm, tady hovoříme především o ochraně eh, podezřelého a nikoli o naplnění zájmu toho stíhaného. Já myslím, že mm, je třeba mít nástroje, které berou v úvahu potřeby státu, k tam žádost přijde. Je tady také potřeba určité odpovědnosti a můžeme ještě mít některé paralelní ehm, nástroje, které existují souběžně s tímto. Eh, dvě ještě či tři poznámky, pokud je o definici eh, těch ehm, trestných činů. Já myslím, že bychom se měli Eh, zaměřit nikoli na tak příliš striktní definice, ale prostě hovořit o společném zájmu, který chceme chránit, eh, to, co je třeba tady chránit. A za druhé, posílit to všechno, co eh, se týká soudce zmírnit všechno to, co je na vlastním posouzení to se objevuje u dvou témat. Za prvé, ze strany eh, soudce státu, kam dojde žádost, tam je ten požadavek obojí, obou strané eh, trestnosti. A eh, já myslím, že je třeba se podívat i na některé trestné činy, kde právě ta oboustranná trestnost není. Soustředit se na zásadní věci. Vy sami jste říkali, že soudci Eh, se odkazují na různé zprávy nebo dokonce i na výstřižky z tisku při eh, studování případů. Ehm, musíme se tedy eh, také samozřejmě zaměřit na soudní judikády, včetně Evropského soudu pro lidská práva a provést tedy určité posouzení také z hlediska těch lidských práv. Ano, to je jisté. Děkuji. Mrs. Daly, for the GUE. You're the shadow. You, chair, and eh, Stínem zpravodaj za GUE. Já se omlouvám, že jsem musela Eh, odejít během prezentace. Já jsem ještě nezvládla umění být na dvou místech současně. Jenom taková rychlá otázka. Víme na základě informací od komise, že 98 eh, eh, těchto rozkazů bylo zamítnuto v roce 1917. To nám říká komise, že to bylo na základě lidských práv. O jaká konkrétní lidská práva základní se jednalo v těchto případech? A pak zase otázka dvojí trestnosti. Existují nějaké údaje ohledně toho, kolik případů bylo odmítnuto na zá, z důvodu dvojí trestnosti. A možná, že na základě toho bychom mohli vědět i o um, typech případů. Eh, to je důležité, možná, že jsou důležité důvody pro zamítnutí tam, kde se jedná o základní lidská práva. A je důležité, abychom to věděli v naší diskusi. Nechci samozřejmě opakovat, co už tady bylo řečeno. Pouze poznamenám, že eh, nemůžeme evropský zatykací rozkaz nahlížet v izolaci, ale musíme vzít všechny příslušné směrnici o právní pomoci, přístupu k právní pomoci, právo na informace, informace v trestních řízeních a tak dále. A musíme vědět, jak ty fungují, a protože to určitě má dopad i na tuto oblast. A opravdu v mnoha případech vidíme, že to je neadekvátní. Jak tedy můžeme zajistit, aby všechny směrnice byly správně prováděny, protože pokud se to tak nebude dělat, bude to hrozba pro základní práva. A samozřejmě, že pak by vlastně i evropský dotýkací, dotýkací rozkaz by se mohl dotýkat dalších. Samozřejmě Samozřejmě, že důležité je, aby osoba, eh, v které se týká eh, evropské, která se týká evropský zatykací rozkaz, to má těžké, protože jak si eh, má co dělat s dvěma systémy ve dvou státech. A chci se zeptat, za komise bude dále vycházet ze rozsudku soudního dvora a z další judikatury, která se týká i toho, aby ty vydávající i provádějící orgány orgány mohly zamítnout případy na základě lidských práv, protože to bude samozřejmě se tady stále um, um, stále objevovat, dokud se neposeráme o to, aby právě se přitom vždycky posuzovala základní lidská práva. Takže myslím si, že tím bychom se měli dál zabývat. Děkuji, tak to by bylo pokud jde o stínové zpravodaje, ale pořád ještě jsou i poslanci, kteří by si možná přáli se k tomu vyjádřit. Prosím, aby tak učinili, pokud možno co nejpřesněji a co nejstručněji. Takže Nietzsche a potom, jsem, potom vy. Tak prosím, máte slovo. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat hostům za jejich prezentace, které byly mimořádně zajímavé a poskytly nám mnoho informací o evropském zatýkacím rozkazu. Jak už ostatně řekli kolegové přede mnou, protože to je možná ten vůbec nejdůležitější nástroj v oblasti právní spolupráce. Já sama eh, přicházím z tohoto světa, byla jsem soudkyní, takže vím, jak je to důležité, zejména pokud je určité druhy trestných činů. Ráda bych se zaměřila na ten seznam eh, v článku 2 eh, tam jsou ty případy, kde není třeba provádět testování na dvojí trestnost. Je třeba toto revidovat a aktualizovat a to zvláště pak proto, že eh, dnes vlastně se používají různé metody ze strany eh, osob, pachatelů, například, eh, například z kriminální skupiny, tak jak se o tom hovořilo v našem z roku 2008. A komise není dospokojená s tou harmonizací legislativy nebo s tou představou, přičemž si myslím, že právě to je nesmírně důležité, aby byla důvěra mezi státy, která by jim umožnila kvalitní spolupráci. Nemyslíte si snad, že teď už je na čase, abychom tuto definici aktualizovali, aby byla více v souladu s modus operandi eh, trestních eh, skupin, které páchají trestnou činnost. A souvisí to samozřejmě s evropským zatýkacím rozkozem. Máme tady příslušné odstavce, paragrafy v trestném zákonníku Španělska, Itálie, kde se definuje vlastně skupina trestné, která páchá trestnou činnost. A pak ještě, pokud jde o vazební podmínky, vy jste tady zmiňovali například problém přeplnění, přeplněných věznic, nepatřičných podmínek ve věznicích což eh, samozřejmě potom má také dopad na to, jak jsou osoby, jestli jsou osoby vydávány. Ano, členské státy samozřejmě tady mají své kompetence, ale snad bychom přece jenom mohli na evropské úrovni harmonizovat požadavky na vazební podmínky. A ještě jedna věc. Eurojust. Já i nadále podporuji Eurojust jakožto facilitátora eh, soudní spolupráce. A myslím si, že je důležité, aby měl k dispozici patřičné prostředky, ale teď už budu muset toto odejít, tak, tak prosím, teď zase dvě minuty. Prosím. Velice vám děkuji, eh, pane předsedo. Velice děkuji za nesmírně kvalitní prezentace i diskuse. Já si velmi dobře vzpomínám, jak jsme v Polsku zaváděli evropský zatýkací rozkaz a jak jsme na tom pracovali. A tehdy jsme vyjadřovali naději, že to bude efektivní nástroj konkrétně v boji s organizovaným zločinem. A ne, nemýlili jsme se, protože skutečně i když jsou eh, tady různé potíže, tento nástroj za to opravdu stojí. A je třeba ho samozřejmě dále zlepšovat musíme už vycházet i z nabitých zkušeností. S čím se tedy teď potýkáme a na, co musí, na čem musíme dále pracovat. Je to otázka um, neuznávání kompetencí soudů. Asi bychom měli přestat eliminovat, um, abychom měli eliminovat to, aby nebyla důvěra mezi soudy, protože to je velmi důležité. Vzájemná důvěra mezi státy, mezi soudy, to je něco, na čemž musíme velmi efektivně pracovat. Ale hlavně jsou tady určité kategorie trestní trestných činů. A tady eh, se obracím na naše odborníky a na vás, na všechny kdy prostě eh, o tom jednáme, o kterých jednáme eh, v rámkách v rámci českých států, komunistické zločiny. Není možné, aby jeden stát odmítl vydat takového zločince do druhého státu, kde tomu došlo. Například případ ve Švédsku, protože tam se tyto zločiny promlčují, v Polsku ne a jsou kategorie určitých trestních činů. Týká se to pachatelů, kteří se týkali nebo kteří vydávali například eh, rozsudky, eh, eh, obsuzovali ilegálně fungující, působící osoby a, nebo osoby odboju proti komunistického. A zkrátka Švédi je teď nevydávají z toho důvodu, že tamnější soudní orgán e, konstatoval, že zločin byl promlčen. Ale myslím si, že při určité spolupráci mezi členských státech dojdeme k tomu, že nebudou takovéto zločiny promlčovány a že zločiny, kteří spáchali tak obrovské zlo a do dneška si od na to pamatují po po Poláci pořád na to myslí ve svých srdcích, takže budou odsouzeni. Pokud se nemýlím, tak to je všechno, protože nikdo další slovo nech, nežádá. Ale než eh, požádáme o závěrečné poznámky eh, našeho zpravodaje, pana Zarzalechose, tak tedy než tak učiníme, měli bychom dát možnost členům panelu, aby alespoň eh, zareagovali na poznámky, eh, které vyslechli od stínových zpravodajů a ostatních poslanců. Prosím, abyste to všichni zvládli každý ve dvou minutách, abyste zareagovali na tom, co jste tady dnes dopoledne slyšeli. Prosím. Ano, děkuji, takže za dvě minuty se pokusím jak si zareagovat na všechny ty otázky, takže První otázka můžeme hodnotit pouze tam, kde máme k dispozici data. Nemáme celkový obrázek a nevíme, jak to hodnotit. Druhá připomínka se týká samotného nástroje. Ve druhé fázi naší studie se podíváme také na konzistentnost. Myslím si, že to je velice důležité jak tedy to je konzistentní v kontextu mezinárodního práva a z hlediska evropského práva implementace v jednotlivých členských státech a také pokud jde eh, o implementaci trestního práva. Otázka proporcionality. Jen jedna poznámka a je to zajímavé, když se podíváme na data z roku 2017, tak vidíme, že 27 tisíc zatykačů Ehm, tedy se týkalo poškození stresních eh, činů. To je zajímavé z hlediska proporcionality. Myslím si, že je to něco zajímavého, čím bychom se měli do budoucna zabývat. Co se týká nástroje pro procesní právo, když se podíváme o směrnici, o, na směrnici o přístupu k advokátům, k právní pomoci, Několik členských států ještě ani netransponovalo povinnost eh, ještě šest let potom, kdy ten nástroj byl schválen, tak to je opravdu také zajímavé se na to podívat. A konečně, co se týká obětí, komise se zaměřila na něco jiného než v usnesení parlamentu z roku 2013. Zájmy obětí by samozřejmě měly být, musí být zohledňovány, ale měla, měl bych určitou otázku o praktické aplikaci, ale myslím si, že je zajímavé to říct. Děkuji. Teď se podíváme, teď dáme slovo zástupci, zástupkyni komise. Ano, děkuji. Za prvé, otázka paní Roberty o významu Eurojustu. Já si myslím, že vlastně vzájemná důvěra začíná právě tím, takže opravdu bychom měli podporovat aktivity Eurojustu, které jsou velmi důležité. Co se týká toho seznamu souhlasím, že tento seznam je možná příliš obecný a některé trestné činy jako podvod, sabotáž a tak dále, tak by měly, být více, měly by být více harmonizované definice, také by to mělo zohledňovat různé pojmy z hlediska evropského práva a tak dále. To, co řekla paní Pakazotunda ohledně statistik, jak jsem řekla, myslím si, že je zde velká, velký podíl lidí, kteří nebyli lokalizováni, kteří nebyli nalezeni nebo jsou vydávány zatykače na tutéž, několik zatykačů na tutéž osobu, protože má třeba více státních příslušností za co se týká školení soudců, ano, na tom pracujeme, vytváříme konkrétní síť školení pro soudce z justičních orgánů členského, členských států, také co se týká evropského vyšetřovacího příkazu a pro Provádíme také studii hodnocení, kde diskutujeme se zástupci členských států a také pokud jde o e, situaci ohledně nedostatečného uplatňování této směrnice. Co se týká zneužívání evropského zatýkacího rozkazu, víme, že někdy jsou zatykače používány pro vyšetřování, pro vyslýchání eh, eh, z podezřelých osob a někdy evropské zatykace jsou, zatykače jsou vydávány i v případě, kde by vlastně evropské státy mohly využít jiných nástrojů. Co se týká obětí, ano, pro oběti je nejdůležitější, aby nebyla beztrestnost v konečné fázi. A když zatykač je například eh, tam, kde je například zatykač evropský zamítnut, takže tady potřebujeme určitý nástroj, například přenos převedení řízení, tak aby se eh, pachatele trestných činů, vyhýb, aby nedošlo k beztrestnosti. Paní Dalí se ptala na základní práva na zamítnutí z důvodu základních práv. Víme, že to je hlavně z důvodu podmínek vazby. Vyrozuměli jsme, že je stále víc, ještě, ještě více zamítnutí zatykačů z důvodu pro, překročení lhůt než z důvodu podmínek vazby. Co potom zde byla obecná otázka ohledně podmínek vazby, podmínek zadržení, co můžeme udělat spolu s agenturou um, pro dodržování základních práv. Tedy je důležité, abychom pracovali na té databázi, abychom měli k dispozici, dispozici náležité informace. Musíme také spolupracovat s Radou v Evropy. DG Justice například vytváří evropskou síť monitoringu podmínek ve vazbě v jednotlivých členských státech a budeme se setkávat několikrát ročně v rámci této sítě. Jak zlepšit infrastrukturu vězeňskou? Také provádíme takové zmapování, co udělat eh, v souvislosti eh, s možným, tedy souvislosti s možným financováním z Evropské například v souvislosti se strukturálními fondy nebo z hlediska energetické účinnosti. Vidíme, že některé věznice například by mohly využít eh, těchto příležitostí. Co se týká rychlého vývoje případového práva, myslím si, že co bychom měli udělat, poskytnout eh, pokyny. Mohli bychom spolupracovat také s Eurojustem, jak tedy, jak si ty případy eh, shrnout, jak vytvořit určitou metodologii pro zhodnocení podmínek vazby ale říkám, musíme se podívat, jak efektivněji využívat tuto databázi a co ještě potřebujeme více udělat. Děkuji. Tím. Ano, a na závěr pan Jiménez Vilarecho, děkuji. Ano, já, se, já dám takovou všeobecnou odpověď, spíše z praktického hlediska. Ty případy, které máme, 600 případů v loňském roce, už jsem říkal, to jsou bilaterální případy. Kromě toho, jak si zprostředkováváme eh, vykonávání jiných evropských zatykačů v, v rámci jiných scénářů, Například eh, minulé úterý jsme měli určitou akci zorganizovanou v rámci Eurojustu. kde ještě kromě těch 20 zatykacích eh, rozkazů, které byly původně plánovány, tak ještě další, se pracuje na dalších šesti. Řešíme různé scénáře, tedy toto jsou ty nejjednodušší, tedy, nebo to je ten nejjednodušší. A snažili jsme se jak si vybrat ty nejrelevantnější případy. Ale je, důlež, je obtížné získat přesná čísla, jaké jsou důvody tedy pro zamítnutí toho kterého konkrétního případu, protože v mnoha případech to za, ty důvody zamítnutí jsou smíšené, je jich více a není to jednoduché tak toto říci, ale je zde to rámcové rozhodnutí, možná už je trošku překonané, zastaralé, ale ale judikatura mm, Evropského soudního dvora je doplňující k tomu v tom případě, v případu Araňo za Caldarado, tak má ten, tam je další nový důvod k zamítnutí založení na eh, lidských právech nebo v případě Petru Hiny. Tam zase máme nové požadavky v souvislosti s extradicí, s vydáváním tedy eh, osoby z jednoho členského státu do druhého. A co můžeme konstatovat je, že skutečně naše justiční orgány potřebují podporu, protože jsou zde státní zástupci a soudci, ale oni potřebují opravdu hlubokou znalost o těch klíčových, o těch základních případech Lucemburského soudního dvora. A potom také ohledně základních práv, protože ty například případ Romelo, to je také relevantní v této věci a musí mít přístup k přesným, aktuálním a konkrétním informacím. A to není vždy jednoduché. A to je právě ta, to místo nebo ta věc, kde je Eurojust může podpořit. Ale také jsou zde nedostatečné standardy jaké standardy v souvislosti s, in, s nezávislostí státních zastupitelství například. Účastnil jsem se jednoho konkrétního hodnocení a tam tedy také z, pohledu nezávislosti soudců a státních zástupců. A ty standardy, které jsou v té hodnotící zprávě, jsou z, z Rady Evropy, ale my potřebujeme mít standardy vlastní Evropské unie, pokud je o státní zastupitelství a soudce. A v tomto eh, případě je to opravdu složitá věc ale požadavky na ty případy jsou velmi jasné a my se snažíme eh, toto řešit. A poslední rozsudek v souvislosti s justičními orgány z, Lucemburského soudního dvora z 12. prosince. To je také jasné z pohledu toho, jak státní zástupci jsou vlastně oprávněni eh, řešit eh, jednotli, eh, ty evropské zatykače a myslím si, že toto je velmi dobrý případ, tedy jak funguje to vzájemné uznávání, tak k tomu potřebujeme státní zástupce. To jsou vlastně ti, kteří uvádějí vchod celou tu mašinérii, celý ten stroj. Mají jasně ten státní zástupce je opravdu ten, který je těžištěm té v souvislosti s nástrojem vzájemného uznávání, tak potřebujeme velmi dobrou spolupráci mezi státními zastupitelstvími a soudy. Samozřejmě právo na obhajobu musí být v souladu se směrnicí, včetně nařízení, eh, směrnice z roku 2013, která byla ve většině členských států implementována. Myslím si, že velmi dobře funguje. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám všem. A já se omlouvám, že na vás časově tak tlečím, ale už jsme překročili eh, náš časový harmonogram. Počítali jsme do 10.30 Eh, ano, my jsme překročili tento čas, ale mělo to své důvody, protože diskutujeme velice citlivé téma, důležité pro výbor Libe, tedy způsob, jakým se v praxi provádí evropský zatýkací rozkaz, eh, jak vypadá ten prováděcí proces, jaké jsou s ním zkušenosti. A máme tady experty z dobrého důvodu, takže ta diskuse rozhodně stála za to. A vzhledem k tomu načasování, prostě to je obvyklé v našem výboru Libe, že e, máme trošku časový e, pres. A nyní dávám slovo zpravodajovi, aby uzavřel e, toto téma. Děkuji vám, pane předsedo. Já naprosto sdílím názor který vyjádřili stinoví zpravodajové a kteří přinesli své eh, svědectví, eh, jakož i mm, názory eh, našich panelistů. Je to velice uspokojivá diskuse, velice uspokojivé zasedání našeho výboru mm, z hlediska obsahu. Já myslím, že všichni se domníváme, že tento nástroj soudní spolupráce je úspěchem a e, tak velice e, užitečný nástroj musíme tedy velmi pozorně zkoumat ve snaze ho dále vylepšit. Naše dnešní zasedání rozhodujícím způsobem přispělo e, k tomu, Eh, jak chceme zaměřit naše úvahy. Problémy, které ukazuje analýza rámcového rozhodnutí, především ukazuje předem, eh, především problém transpozice. O tom hovořila zástupkyně komise. Tady je úloha komise zcela rozhodující. Dále podmínky provádění v uznávání principu oboustrané trestnosti, to je eh, také velice důležitá věc. <clears throat> to trošku možná zkomplikovalo konkrétní eh, provádění eh, konkrétních tedy evropských zatykačů. Otázka proporcionality. Zajímavé je, že se v rámcovém rozhodnutí nezmiňuje. To je <clears throat> velice důležitý aspekt. A je třeba se na to dívat v současném rámci rozvoje jiných nástrojů soudní spolupráce Eh, samozřejmě jsou tady také praktické aspekty, jazykový režim, eh, otázka eh, lepší konzultace, posuzování informací, hovořil o tom pan Jiménez Villarejo. Ano, to všechno jsou velmi užitečné podněty, které dostáváme. Já tedy myslím, že máme velmi dobré Eh, náměty, abychom odvedli dobrou práci. My všichni, kteří odpovědně přistupujeme eh, k tomuto tématu. Je to práce, která musí být na té úrovni, kterou od nás eh, mm, veřejnost i parlament oprávněně očekávají. A tady zdůrazňuji především důležitý nástroj pro důvěru v EU. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaji, za tuto stručnou závěrnou řeč a ještě jednou chci poděkovat všem třem panelistům. Bezesporu to je kritickým bodem na naší cestě vpřed ve práci výboru Libe. Je to velmi důležitý nástroj soudní spolupráce, velmi potřebný nástroj pro vzájemnou důvěru a vzájemné uznávání. To bylo jasně řečeno. Děkuji vám. A nyní budeme pokračovat dalším bodem, což je společná rozprava s výborem DV eh, a, a Jury. Eh, týká se to ad hoc delegace, která jela do Ženevy na, zasedá, na globální zasedání o uprchlících.